So Takže, drazí kolegové, eh, Dovolte, abychom začali. Když se schvaloval program, tak bych vám také rád ještě něco řekl, a sice určitá oprava týkající se směrnice 2013-36, týkající se přístupu k aktivitám a revize eh, prošla právníky, lingvisty a 7. prosince to bylo schváleno v souladu s od paragrafem 31 bude toto korrigendum předloženo parlamentu a bude se o něm hlasovat pravděpodobně ještě na plenárním zasedání v prosinci a e, pakliže, a bude schváleno pakliže 40 poslanců neznese námitku. A teď se můžeme pohnout s našemu ekonomickému dialogu a s výměnou názoru s komisí týkající se návrhu rozpočtových plánů členských států. Máme tady místo předsedu pana Dombrovského a pana komisaře Moskoviče. Vítejte. Máme trošku spoždění, takže já dám bezprostředně slovo panu místopředsedovi Dombrovskému. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Nejprve vám chci velice poděkovat za vaše pozvání, abychom tady diskutovali o názoru Evropské komise týkající se návrhu rozpočtových plánů eurozóny členských států pro rok 2017. Od zavedení v roce 2013 se toto stává základním ukazatelem Evropské hospodářské zprávy a přispělo k posílení a koordinaci fiskální politiky. Poskytuje zároveň příležitost a také povinnost komisi vypracovávat toto stanovisko týkající se eh, návrhu rozpočtových daňových plánů každého jednotlivého člena eurozóny a informuje také příslušné národní rozpočtové orgány. Zároveň to pomáhá členským státům pohlížet na jejich fiskální vývoj jako na prvek obecného zájmu. 5. prosince příslušná euroskupina diskutovala tento názor a můžeme říci, že eh, v celku to bylo v souladu se stanoviskem komise a s její analýzou. Eh, já jsem eh, vám teď představil širší hospodářský kontext týkající se umírněné obnovy hospodářské. již v první části tohoto zasedání, takže bych se soustředil pouze na základní klíčové body. Už jsem hovořil o tom umírněném růstu ale stále vše, máme tady ještě určité slabiny. Všechny členské státy souhlasí s tím, že je nutno posílit vytváření pracovních příležitostí. Tento rok eh, to bylo nejsi, tady jsme dosáhli nejvyšších čísel od té doby, co propukla krize, ale stále ještě eh, vykazuje hospodářská obnova své slabiny. Máme tady pomalý hospodářský růst a čelíme tedy celé řadě hospodářských a sociálních výzev. Stále ještě to máme vysokou nezaměstnanost a zejména v určitých zemích. A je třeba podívat se na zadluženost, jak soukromou, tak veřejnou zadluženost, která stále ještě vykazuje své e, slabé zranitelné stránky v některých členských státech. Takže znovu bych řekl, že tady ten lehký pokles komise hodnotí, zda návrh rozpočtových plánů je v souladu se společně dohodnutými fiskálními pravidly. Tedy jaký obrázek tady máme v eurozóně? Dá se říci, že za prvé je třeba poznamenat, že agregovaný deficit v eurozóně mm, bude klesat. V roce 2017 by měl dosáhnout 1,5 HDP ve srovnání s rokem 2016 to bylo 1,8 a v roce 2015 to byly 2 Rovněž průměrný, průměrný dluh HDP pomalu klesá. Eh, teď eh, postupně tedy klesá a očekáváme, že eh, dosáhne 90% v roce 2017. Rovněž počítáme s tím, že bude pouze jeden členský stát, který vykáže deficit nad tu stanovenou míru HDP, takže vidíme, že členské státy tady skutečně dělají korekční politiku v jejich deficitech. Hodnotíme-li eh, rozpočtové plány jednotlivých států, vidíme, že eh, tady dochází ke změně rovnováhy v roce 2017 a dva, bude to neutrální úroveň a jak víte, komise ve svých sděleních navrhuje umírněnou expanzivnější fiskální politiku. Stojí jistě za zmínku, že jsme ve specifické situaci, kdy dopad fiskální politiky se považuje za daleko silnější prostřednictvím fiskálních multiplikátorů protože jsme nacházíme v situaci expandující měnové politiky. My tedy nenavrhujeme, že eurozóna by se měla nějak angažovat ve fiskálním dolaďování, to dělají členské státy, kterým to přísluší. A ti, kteří to nedělají, tady by se mohl zvolit kolektivní přístup. Také je zásadní poznamenat, že je tady potřeba změřit, zlepšit kvalitu veřejného financování, zahrnout více soukromých investic a tak dále. Takže. Uh, as regards, uh, the... Co se týká fiskální politiky, naše hodnocení, že fiskální fiskální politika by měla být diferenciovaná v jednotlivých členských státech a samozřejmě založena na paktu růstu a stability, což znamená konkrétně, že státy mající vysoké dluhy musí tady popracovat více. Víme, že některé z nich už používají takzvané doložky flexibility a proto je třeba dosáhnout ve středně dobém cíle stano, ve středně dobém výhledu dosáhnout stanovených cílů. A zároveň je třeba zabezpečit investicemi solidní růst. Nezaprvé no by to pomohlo členským státům dostat svým výzvám specifickým pro jejich každou zemi a zároveň by to posílilo eurozónu jako takovou. Takové členské státy by měly tedy provádět více expanzivní fiskální politiky. A Pierre více pohovoří o našich hodnocení specifických pro jednotlivé země. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji, že jste nás pozvali eh, k diskusi, a to již po čtvrté, na toto téma, a to od zavedení Tupaku. Já bych chtěl zdůraznit, že to je velmi důležité, takováto rozprava. A dialog na téma Tupaku sehrával velice důležitou úlohu a Evropský parlament tady měl důležitou úlohu. My si přejeme, aby vše bylo transparentní. Já bych vám chtěl předložit několik dokumentů, které 16.11. v takzvaném podzimním balíčku zveřejnila komise. A to sdělení za pozitivní orientaci rozpočtové politiky eurozóny. O tom hovořil Valdis. Dále zastřešující sdělení, které vyvozuje závěry, horizontální závěry. Dále 18 stanovisek k rozpočtovým plánům. Jak víte, Řecko ehm, tady spadá pod jinou proceduru, protože ještě je předmětem makroekonomického programu. Eh, dále chci říci, že Španělsko a Litva poslali nepolitické eh, rozpočtové plány, protože tam jsou takzvané udržovací vlády, tedy v době přípravy těchto plánů. A eh, tady pak ještě tyto, dva, tyto dvě země pošlou ještě aktualizovaný plán, jakmile budou mít plné rozpočtové pravomoci nově instalované vlády. Španělsko to udělalo již minulý pátek. Dále dvě sdělení o skutečných Eh, postupech u Španělska a Portugalska v případě nadměrného deficitu. Komise dospěla k závěru, že jak Španělsko, tak Portugalsko přijali potřebná rozpočtová opatření eh, pro rok 2016 a tím pádem není nutné eh, pozastavit čerpání strukturálních a investičních fondů. Tím pádem komise což je také jeden z důsledků dialogu s parlamentem, nenavrhlo pozastavení pro tyto dvě země Španělsko-Portugalsko. Klíčové sdělení celého podzimního balíčku 2017 jsou takovéto. Jak řekl Valdis, komise stanovila rozpočtovou politiku pro eurozónu. To je důležité pro prohloubení naší EMU. Eh, e Já bych to řekl jednoduše. Naše cíle jsou takovéto země, které mají rozpočtový prostor, by měly více investovat, více utrácet. A to v zájmu všech. A ty, kteří jsou pod tímto nebo nemají tento prostor, ty by měli respektovat své povinnosti. Povinnosti eh, pak to jsou dvojí podle toho, v jakém rozpočtovém eh, stavu se nacházejí. A to je to důležité. To je také řečeno v těch 18 stanoviscích eh, k rozpočtovým plánům. A eh, tady si přejeme, aby každé země velmi striktně, ale přitom i inteligentně respektovali pakt růstu a stability a respektovali pravidla a použili určitou flexibilitu tam, kde je to možné tak, jak na tom jsme. Země, které mají nominální deficit pod 3%, ty jsou v té takzvané preventivní části paktu. Tam stanovujeme možnost odchylky Eh, podle takzvaného MTO, Medium Term Objective. U členských států jejichž nominální deficit je nad 3%, což je korektivní část paktu. Eh, tady riziko nesouladu se odhaduje podle doporučení Rady eh, podle článku 126 7 smlouvy eh, definuje to tedy tak, aby se to mohlo vrátit pod hranici 3%. Podobně jako loni žádná členská země nebyla eh, zařazena do obzvláště závažného nesouladu, čili komise nežádala v žádném případě o poskyt poslání revidovaného rozpočtu. Eh, naše hodnocení všem ukazuje, že to riziko eh, je různé úrovně, různé stupně. A tady žádáme od členských států, aby respektovala pravidla. Podle těch kritérií, které jsem zmínil, posouzení rozpočtových plánů členských států je takovéto. Země, které jsou v tom preventivním, eh, v té preventivní kategorii. Tady máme pět zemí, Eh, Německo, Estonsko, Lucembursko, Slovensko a Nizozemsko, které jsou v souladu. Dále tři z těchto pěti zemí, Německo, Nizozemsko a Lucembursko, eh, ty jsou nad eh, střednědobým cílem. Takže je vyzýváme, aby používali tyto své prostředky pro investice a ve veřejných financích. Čtyři země jsou celkově v souladu s paktem, to je Irsko, Eh, Lotyšsko, Malta a Rakousko. V tomto případě odchylka od cíle střednědobého je pod 0,5 eh, HDP. U Lotyšska je to obzvláště malá odchylka. Tyto země také splňují pravidla u zadluženosti. U Lotyšska například je dluh 40 HDP v roce 2016 a dále klesá. V případě Malty by měl dluh klesnout, měl by se dostat pod 60 což je referenční hodnota. V případě Rakouska bereme v úvahu také dopad dodatečných ehm, nákladů na vel, spojených s velkým přílivem ehm, uprchlíků. A pokud jde o Irsko, tak tady eh, jsou eh, určité zdroje z ehm, danění podniků. A tady žádáme také, aby Irsko použilo tyto peníze a urychlilo všechny procesy. Šest států jsou v preventivní oblasti, to znamená, že mají riziko nesouladu s paktem. Vyzvali jsme tyto země, aby přijali opatření a aby respektovali pravidla paktu. Je to Belgie, Itálie, Kypr, Litva, Slovensko, Slovinsko a Finsko. Pokud je o Itálii, tak tady jsme prodloužili působení e, klauzule o e, uprchlících i na rok 2017. Proč jsme to udělali? Eh, protože je tady stále ještě přetrvávající tok migrantů. A tady jsme se řídili podle toho, co řekla Evropská rada v říjnu 2016, která eh, uznává, že tady je velký přínos, a to i finanční přínos, u těchto zemí, které jsou v první línii. A také jsme se tady zaměřili eh, na dopad těchto dodatečných výdajů a nákladů, zejména v Itálii, je ve spojení se zemětřesením. To jsou velké výdaje. Ovšem toto nemělo dopad na naše konečné posouzení rozpočtových plánů Itálie, protože to je tady riziko nesouladu. Pokud je o Finsko a Litva, u obou zemí žádáme použití klauzule strukturálních reform. Finsko také žádalo použití klauzule u investice. My jsme toto posoudili v rámci programu stability 2017. Eh, a pokud jde o členské státy, které jsou v korektivní části, tak tady Francie je celkově celkově vzato v souladu, zatímco Španělsko a Portugalsko mají riziko nesouladu. U Francie eh, tak tady korekce eh, deficitu se očekává a Eh, navíc ta mm, korekce možná nebude ani použita v případě hypotézy nezměněné politiky v roce 2018. Je to 3,1% při nezměněné politice, takže tady myslím, že když dojde k určitému úsilí i minimálnímu, tak se má očekávat um, korekce. Je tady ale riziko u Španělska a čekáme, jak eh, výsledky přinese nové posouzení poslaného eh, rozpočtového eh, plánu. Očekáváme ještě další etapy. Dále čekáme také na rozpočtový plán, který bude aktualizován od Litvy. Ještě nemáme eh, nové zprávy podle článku 126.3 smlouvy u zemí, které nerespektují pravidla dluhu, to je Belgie a Itálie. A čekáme na dokončení rozpočtů v těchto zemích a pak vydáme své zprávy. Dámy a pánové, pane předsedo, to jsou tedy, eh, eh, to už je tedy závěr mého úvodního slova k podzimnímu balíčku, co jsem chtěl také dodat tomu, co už řekl Valdis. Děkuji vám, pane místopředsedo, pane komisaři. A první řečník je pan Buchvat. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, vzhledem k tomu, jak už je pozdě. Děkuji panu eh, místopředsedovi i panu komisaři za jejich vystoupení. Děkuji eh, za vše, co nám vysvětlili. Mě zajímá jedna konkrétní věc. A to je, toho se, toho se týká naš, moje otázka. Většina členských států mají odhady které jsou optimističtější, pokud jde o růst i o deficit, zejména strukturální deficit, než to, co předpokládá Evropská komise. Mm, například eh, Malta, Estonsko, Německo a Nizozemsko. Eh, já se ptám, proč většina členských států vlastně trošku možná eh, přeceňují eh, své síly i svou stabilitu. A eh, ty státy, které překročily hranice, tak počítá se tady s nějakou maximální flexibilitou, aby se splnily podmínky. Děkuji. K této otázce. Ano, je to tak, že komise má určité odhady a své odhady mají také členské státy. A tyto odhady nejsou vždy úplně přesně stejné. My e, Tedy, jak už jsme řekli, jsme neviděli žádné velmi dramatické, velké rozpory nebo rozdíly, i když e, tady určité drobné rozdíly mohou být v odhodnutí e, ve fiskálních odhadech u, jde ale spíše o desetiny procentních bodů. Když komise posuzuje, jak členské státy dodržují pakt růstu a stability, tak eh, bere v úvahu své vlastní eh, odhady, tedy odhady komise. Když eh, posuzujeme, zda členské státy sami mají v úmyslu plnit doporučení rady a chtějí splnit své fiskální cíle podle svých rozpočtových plánů, tak když posuzujeme eh, také nesoulad. V obou případech vycházíme z odhadu komise. Později, když vydáváme stanoviska, tak bereme v úvahu eh, ty podzimní odhady komise a tady prostě nemohou členské státy přinášet nebo vnášet do celé situace neodůvodněně optimistické odhady, které by se výrazně lišily. Dodá k tomu něco pan kolega? No, to, co tady říkáte, to je pravda a týkal se to i předchozích let. Nicméně hodně jsme pokročili vpřed ve zprávě a řízení těchto otázek. A to také díky tomu, že už se všeobecně eh, eh, konstatuje, jak řekl Valdis, že opravdu ty rozdíly v těch odhadech jsou opravdu velice minimální. Došlo tady k pokroku, došlo tady ke konvergenci. A eh, také máme zvláštní povinnosti Samozřejmě vycházíme z vlastní metodologie. Podle této metodologie vypracováváme své odhady a to jsou stejné metody, které používáme pro všechny země i pro každý, každou část e, cyklu. A rok 2017 bude rok, který bude bohatý na volby, takže tady to také ovlivní situaci. Ale já říkám, ty odlišnosti odhadů jsou opravdu velice nízké a to je velmi povzbudivé. Děkuji. Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, pane komisaři. Vy jste to velmi dobře popsali. Eh, země už se trošku dostávají z té bouře nikdo už není vyloženě v těch eh, nejčernějších eh, číslech evropského semestru či paktu. To možná dává trošku manevrovací prostor, aby se možná nově definovaly mm, části diagnózy. A v těch eh, ročních rozpočtových programech jste možná šli až na tu maximální mez, Zahájili jste velmi důležitou diskusi pro eurozónu, a to ve sdělení o agregované rozpočtové pozici. My jsme potom dlouho volali, ale otázka zní, jak se ta agregovaná rozpočtová pozice vlastně vyjádří v těch e, pozicích každé jednotlivé členské země individuálně. Kromě tedy agregované rozpočtové pozice, kde tak trošičku vlastně už můžeme říct, že už jsme mimo eh, to centrum cyklonu, zda by se tady mohla zahájit diskuse o takové golden wage rule, eh, to je eh, stanovení možná minimálního platu v různých členských státech eurozóny. A chtěla bych vám položit otázku. Vy mě určitě řeknete, to je moc brzy ještě říci ale přece jen ji položím. A to je přínos eh, toho mm, EU Open Fiscal Board. Poprvé totiž zasáhla tato rada eh, do diskuse, jak tedy mm, vidíte přínos a jaký budoucí přínos v našich výměnách. Uh, okay. so, uh... Dobře, tak nejprve k té diagnoze a manévrovacímu prostoru. Je třeba říci, že i když e, obnova hospodářství pokračuje, je to stále v, e, do určité míry nejisté e, situaci, takže se nesmíme radovat předčasně. v tomto evropském semestru se klade veliký důraz kromě tedy na investice, strukturální reformy, rozpočtově odpovědné politiky. Snažíme zdůrazňovat také řešení příjmových nerovností a zajištění vlastně inkluzivní úlohy. To je velice důležité, tak aby kromě těch makroekonomických čísel, aby lidé viděli, že ta čísla vlastně mají také hmatatelné výsledky eh, pro ně samotné. To potom by se mělo odrazit i v konkrétních doporučeních pro jednotlivé země, kde se doporučují konkrétní hospodářské a jiné politiky vedoucí k snižování příjmových nerovností. Pak jste se dotkli minimální mzdy. K tomu bych řekl, že hodně věcí se bude řešit formou Evropského sociálního pilíře, který se momentálně vypracovává a který by měl právě zareagovat na různé sociální otázky. Pokud jde o tu Evropskou fiskální radu, jak bude pracovat, jak bude hodnotit, to je takový institucionální problém, protože tato fiskální rada vlastně měla hodnot, nezávisle eh, hodnotit analýzy komise. Takže eh, komise teď vlastně by neměla asi hodnotit hodnotitele a měli bychom tedy respektovat toto uspořádání tento institucionální rámec, kdy Evropská fiskální rada byla zřízena jako nezávislý orgán. Měla by tedy začít pracovat a asi je příliš brzo na to, abychom vy, vytvářeli nějaké závěry z těch prvních prohlášení, které Evropská fiskální rada přednesla. Jenom na doplnění k tomuto poslednímu bodu. Ano, je třeba respektovat nezávislost této Evropské fiskální rady, protože um, opačný přístup by byl nečestný a také nešikovný. Nicméně, i když uh, tato organizace teprve zahájila svou práci, tak je třeba říci, že na jejich předseda tedy vystoupil uh, na diskusích Euroskupiny obdobném duchu jako my k Eh, otázce té, eh, té fiskální politiky. To znamená, dívají se na to v podobném duchu a je to dobré, protože my se snažíme vlastně nad kolektivním zájmu. Děkuji. Korafan van Děkuji, pane předsedající, dvě otázky. Před několika měsíci kolegové z ALDE i já jsme tady předložili komisi písemnou otázku a v té otázce jsme se dotázali, zda nám můžete vyjasnit přesnou metodiku a analýzu, které se používají k určování toho, zda členský stát plní kondicionality pro eh, finanční pomoc. Bohužel ta odpověď byla dosti vágní a bezobsažná. Pro nás, jakožto členy EKON, je důležité mít kontrolu nad finanční podpocí, která se dává členským státům. A proto bych se chtěla na to zeptat ještě jednou. Může nám komise vysvětlit, jak přesně se hodnotí plnění eh, programů, jakou metodikou, jakou analýzou? A druhá otázka se týká jiných výpočtů. Vy jste tady volali po více investicích od tří členských států, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, které mají vlastně určitě rozpočtové prostory. Eh, Holandský statistický úřad spočítal, že kdyby toto tři země použili veškerý svůj rozpočtový prostor, tak bylo by to asi jenom polovina té uh, Eh, toho procenta 0,5 HDP, které jste zmiňoval vy. Jak jste tedy přišli na to číslo 50 miliard eur? Pomocí jakých výpočtů? Tak k té první otázce plnění mechanismu nebo programu ESM. Víte, že ty podmínky pro program ESM jsou stanoveny v takzvaném memorandu o porozumění s tím konkrétním členským státem. V současnosti se to týká jediného členského státu, tím je Řecko. Takže existuje takovéto memorandum o porozumění, kde jsou stanoveny všechny podmínky a předpoklady a potom jsou takto schváleny radou ESM. A komise hodnotí to dodržování vlastně bod po bodu. Něco se hodnotí v číslech, pokud se jedná třeba o různé rozpočtové cíle nebo třeba primární eh, cíle přebytku, to můžeme takto hodnotit. Nebo pak se také provádí hodnocení na základě ekonomických odhadů pro Řecko. Některé položky jsou spíše kvant, kvalitativní svou povahou, to je třeba hodnocení strukturálních reform, to je skutečně kvalitativní hodnocení, které ale zase vychází z toho hodnocení bod po bodu jednotlivých částí toho memoranda o porozumění a jedná se tedy o kvalitativní nebo kvantitativní hodnocení těch jednotlivých bodů toho, do jaké míry se to plní a kromě toho eh, memoranda máme pak ještě stanovené takzvané milníky, což jsou vlastně eh, podrobnosti toho, co by ty členské státy měly realizovat. A potom ta vaše druhá otázka, agregovaná fiskální politika. Nejprve je třeba říci, že ve sdělení komise se hovoří o tom, že to je až, až 0,5 HDP. A vychází to z makroekonomických eh, hodnocení, eh, to znamená, že by se vytvářela taková fiskální politika, která by eh, umožnila naplnit až polovinu nedostateč, nedostatků v tom, tom evropském prostoru. Ovšem ty členské státy vlastně neposkytly žádné vyčíslení svého fiskálního prostoru nebo prostor, jaký by tedy ten dotyčný stát mohl využít v tomto kontextu. Ne, ale nevím, jestli Pierre k tomu ještě něco doplní. Tak to číslo 0,5% je skutečně třeba chápat jako maximální hranici a pro nás to nebylo to nejdůležitější. Nejdůležitější je diskuse o tom konceptu, to znamená ta myšlenka, že musíme pracovat v eurozóně jako celku, bylo třeba, aby to všichni tedy přijali za své. Byli jsme v přechodném období, kde stále více zemí Eh, vlastně bude mít eh, vlastně manévrovací prostor v rozpočtech a měli by ho využít. Ale to číslo nebylo to hlavní. A ně, některé výpočty by možná by ukázaly spíše na 0,25 Ano, myslím, že to bylo mezi 0,3 až 0,8 a pak se tady z toho vzprůměrovalo na 0,5. Dobře, Marisa Matyáš. Děkuji vám, pane předsedo. Než řeknu cokoliv jiného, ty novinky o nepozastavení strukturálních fondů jsou opravdu dobré. Musím říci, že jsme měli trochu eh, obavy z toho, jak to dopadne a byla tady také problematika důvěryhodnosti. Jedná se o analýzu, tady se jedná o analýzu návrhů rozpočtových eh, plánů a je to vlastně často jedna ze zbraní, které komise používá. A já bych chtěla použít příklad Portugalska. Když odešla předchozí vláda, tak jsme v podstatě každý týden byli svědky nějakého nového skandálu s manipulací s veřejnými účty. Eh, docházelo k manipulacím s daňovými příjmy, eh, s, byly tam uspěchané privatizace, objevují se nová odhalení eh, týkající se národní auditorského úřadu, který vlastně Eh, odsuzuje to, jak se řešila situace vkladatelů některých bank, které se ocitly v problémech. Můžete spíkat i na další případy, jako jsou Banev, kde byly veliké výdaje eh, a mělo to samozřejmě fiskální i rozpočtové výdaje co tedy vaše odborníci dělají? My vlastně nevíme, k čemu vlastně ty odborníci eh, byli. Oni pak eh, skončili jako ministři financí v zemích, které měly třeba nadměrné schodky. Jak máme věřit tomu, že tady neexistuje určitá vlastně spoluúčast na páchání těchto finančních eh, trestných činů? Evropská unie skutečně ztrácí důvěryhodnost, zvláště když se snaží skrývat tyto, tyto trestné činy, které se dotýkají veřejných financí. Možná ty vaše odborné týmy by se tím měly zabývat více. Tak já bych chtěl upřesnit, v jakém kontextu jsme eh, uvažovali o tom, že případně pozastavíme strukturální fondy. Eh, to, to se netýkalo vlastně eh, přidělování prostředků, jejich eh, absorpce. Toto hodnocení probíhalo v rámci smlouvy o stabilitě a růstu. A co jsme tedy zvažovali? Bylo to v létě a bylo třeba upřesnit rozpočtové závazky na rok 2016. To znamená, byly tady dva typy eh, možných důsledků. Za prvé, definice případné eh, pokuty, ale komise už v červenci rozhodla, že nebude pokuta ani pro Španělsko, ani pro Portugalsko. Pak jsme zvažili ještě, zvažovali ještě druhou věc, a sice, že když se nebudou respektovat ty přijaté závazky, defective action, pak by mohlo dojít k pozastavení, třeba dočasnému pozastavení těch strukturálních fondů a investičního fondu. Vedli jsme diskuse s dotčenými vládami, tedy s vládami Španělska a Portugalska a parlament vedl eh, strukturovaný dialog eh, s komisí na toto téma a nakonec všechny tyto postupy se vlastně seběhly. Eh, dialog s parlamentem, závazky španělské a portugalské vlády a de facto jsme pak konstatovali, že došlo, dochází k efektivní akci eh, pro rok 2016. Jakmile probíhá tato takzvaná efektivní akce, tak pak už není třeba pozastavovat ty fondy a proto jsme to neudělali. To znamená, nejde tam skutečně o zprávu strukturálních fondů, ale eh, o závazky, o rozpočtové závazky, které Portugalsko přijímá, které vlastně, pokud jsou dodrženy, a to platí i pro Španělsko, tak ty strukturální fondy nebudou pozastaveny. Ano, ale ta skutečná otázka, kterou jsem poližila, to, to je vlastně pomoc těch technických týmů. No, tady eh, bych k tomu řekl, že provádíme hodnocení, zodpovídá za to kolegyně Korina Kretu není to tedy problém, který by vedl k pozastavení eh, strukturálních fondů a není to tady předmětem té otázky. Dobrá, takže nám eh, vám skončil čas, možná si to potom můžete dořešit bilaterálně, protože jsem vyrozuměl, že tady poukazujete ještě na jiný problém, to je vlastně kontrola výdajů, to hodně souvisí s tím, na co se ptala Kora, nebylo to úplně jasné, takže potom možná separátně já to, dobře, já to pošlu písemně, ale na tu moji skutečnou otázku jsem se neposlachla odpověď, takže to beru jako, že odpověď nebyla. Sven Gold. Well. Za prvé bych rád řekl, že vítáme vaše rozhodnutí týkající se strukturálních fondů. To je dobrý posun, který vítáme co do rozpočtových plánů. Mám jednu zásadní otázku týkající se vašeho rozhodování o Itálii. Itálie zvýšila svůj deficit a zároveň se Itálie nachází v situaci, že by normálně měla mm, aplikovat pravidlo dluhové, protože Každý ví, že když aplikujete toto pravidlo, když byste aplikovali toto pravidlo, by to znamenalo, že tam dojde k další deflaci a přispělo by to eh, k tomu, že by se zhoršila situace v eurozóně. A my máme pocit, že to by nepomohlo. Ale zároveň jsem tak trochu zmaten, že komise v současné době vyhodnocuje otázky Itálie, aby se umožnilo pro rekapitalizaci mm, aby se pomohlo jedné bance, když tady není žádný rozpočtový prostor. A komise, ačkoliv pravidla jsou různá, se zdá být tedy jsou jiná, tak se zdá, že e, bude ochotná to udělat, což jasně nepokryje ztráty z minulých období čili to je jasně proti duchu PRD. Můžete mi vysvětlit, jak současná pravidla pro bankovní unii a současná pravidla pro a pravidla dluhová eh, tedy eh, skončí v tom postupu vůči Itálii. Já tomu nerozumím. Já skutečně Nevím, jaký papír tisíce stran by mohl vysvětlit, bo ospravedlnit tu situaci, aby se vysvětlilo, že to je v souladu s, s, s eh, politikou příslušnou. No, nejprve, co se týče fiskální situace v Itálii, a to se objevuje i ve stanovisku komise, že Itálie je v riziku neplnění a eh, také Komise praví, že znovu zhodnotí, tak jak to dělá pravidelně, splňování pravidel článku 1.26 smluve, kde mm, toto pravidlo je jedním z prvků, který je třeba hodnotit, když posuzujeme fiskální situaci v Itálii nebo v nějaké jiné zemi. No a co se týče situace, kdy členské státy například no, pro bankovní sektor no, provádějí určité zlepšení. Měli jsme 20 eh, případů předtím, kdy komise zcela jasně sdělila, že takovéto výdaje nejsou přípustné. To se učinilo i v minulosti v kontextu jiných členských států. Mm, co se týče současné situace v bankovním sektoru v Itálii, jak již jsem řekl, v tom prvním našem kole když jsme hovořili o hospodářském dialogu, komise nekomentuje specifické bankovní případy, ale jsme v úzkém kontaktu s italskými orgány a, a hledáme nejrůznější způsoby, jak se zachovat v této situaci. Já jsem také navrhl určité soukromé řešení, ale existují taká řešení, která by mohla fungovat v současném stávajícím rámci. No jenom pro vyjasnění, pochopil jsem vás správně, že se domníváte, že je možné podívat se na takzvané recap expenses jako jedno z těch zvaných debt pravidel. Budete tedy potom korigovat ta čísla? No to mě tedy velmi překvapuje. Je tady takové propojení vzájemné mezi preventivní ruko, mezi preventivním růstem sta, paktu stability a růstu a také tím dluhovým pravidlem, eh, protože eh, tyto dva faktory by měly být konzistentní a když hodnotíme Když hodnotíme takzvané vanovs, eh, tak se díváme právě na toto dluhové pravidlo. To musíme hodnotit a je třeba také hodnotit relevantní faktory, když připravujeme článek 1, 26 když připravil zprávu v souladu se článkem 1.26, čili toto se musí udělat, k tomu nedochází automaticky. Thank you. Děkuji mnohokrát. My vám poskytneme kopii nařízení 167. Marko Ali to není. Gunnar Hokmar. Děkuji vám. Paní Béreš. No, možná se bude zlobit, když já položím moji otázku. Mě přece jenom pozdě večer, je mi to líto. A někdy čím více nasloucháte různým věcem, tím jste zmatenější. Občas mám pocit, že se točíte v kruhu, že... protože když se podíváme na flexibilitu na jedné straně, se nám říká, že to musí být v souvislosti s paktem stability, čili ti, kteří chtějí mít pozitivní fiskální dluhy, eh, druzí zase jsou v souladu, ale když to splňují, tak nepotřebují specifické politické akce, protože v tom případě oni mají dostatečný manevrovací prostor. Na druhé straně ti, kteří splňují pravidla deficitu, tak jsou stále ještě v problematice dodržita dluhová pravidla. A zároveň je zarážející, že navzdory těm nízkým sazbám úrokovým členské státy nebyly schopny snížit rozpočet, eh, deficit pardon, více, než to učinili. Navzdory tedy těm nízkým sazbám. Rád bych, abyste nám tedy řekli, co míníte tou pozitivní fisk, těmi fisk, pozitivní fiskální standardy, tak splnili členské státy pravidla a i když nesplnili, tak se jim povoluje, aby v tom pokračovali, protože to jste právě řekli. A nebo si myslíte, že je na čase, kdy bude potřeba, abyste konali eh, v snižování deficitu, protože tady máme historickou příležitost, máme tady nízkou rokovou sazbu. A když se teď nevyužije příležitosti, tak prostě bude rostoucí, budeme mít tady rostoucí potíže. A konečně, když se podíváme na kvalitu rozpočtu, já jsem nikdy nepochopil, proč nejvýznamnější výdaje mají být vždycky financovány těmi 100 volnými. Proč to nemůže být 100%? anebo 103, protože to je předepsáno v růstu v paktu růstu a stability. Jak je to s tím promilé, abychom mohli vykonávat ty investice, které potřebujeme? Promiňte, to je otázka pozdního večera, ale někdy na vysoké úrovni dochází k určitému zmatení. Ano, je to otázka pozdního večera, ale stále relevantní. Za prvé, my nedovolujeme žádné zemi, aby nerespektovala pakt růstu a stability na tom, a to musím tady podtrhnout. Eh, když v listopadu jsme vypracovali komuniké o stabilitě. To bylo schváleno eh, v lednu 2015 a toto sdělení není o eh, změně pravidel. To je o eh, reflexi o tom, co všechno je začleněno, co, jak může být flexibilita začleněna do paktu růsty, růstu a stability, ale v rámci stávajícího rámce. Takže tato komise respektuje SGP. A můj kolega, ani já, bychom nikdy neakceptovali rozhodnutí, které by bylo mimo pravidla. To je první záležitost, kterou jsem chtěl říci. Teď jsou-li ty flexibility přístupné, nejsou-li, mají existovat nebo ne, to je diskuse eh, která probíhá. Ale nikdy jsme nepřekročili tu čáru. Není to náš mandát a my jednáme v rámci smluv a e, nikoliv, a jak si nehodláme e, res, respektovat něco mimo smluv, čili nejsme mimo pravidla. Za druhé, co znamená ta agregovaná fiskální politika? Musíme prostě dostat úrovni eurozóny. Nesmíme zapomínat, že eh, měnová unie je o konvergenci a dnes vidíme, že je to příliš velká divergence. Za třetí, domnívám se, že tady máme velkou koherentnost mezi tím, co říkáme no, na té průměr, o té úrovni průměru a co říkáme eh, na úrovni jednotlivých zemí my chceme, aby nikdo nepodkročoval to plnění a nikdo nepřekračoval. No, abych řekl, ty země, které nemají žádný manévrovací prostor a stále potřebují ještě konzolidaci, to musí dělat a musí být plně v souladu s pravidly, které máme. Ale máme i jiné země, které dělají více a přinášejí takové výsledky, která jsou lepší, které jsou lepší, no a mají tudíž větší manévrovací prostor a my je prosíme, aby toho laskavě využili pro investice. Jak pro veřejné, tak pro soukromé investice, když jsme zahájili Junckerův plán, ten se týká hlavně soukromých investic, co možná nejvíce, soukromých investic a veřejné investice jenom je-li to nezbytné. A když se podíváte na tu rovnováhu, vidíte, že většinou to byly soukromé investice a to je náš pohled na věc. A kdybychom eh, nezvažovali ten agregátní rozpočet, kdyby bez fle, kdybychom tedy nezahrnuli flexibilitu a jenom striktně ta pravidla, tak by to vedlo k negativnímu k negativní fiskální situaci a to by nebylo relevantní pro stávající EU v obdobě její obnovy. Děkuji mnohokrát, Alfred Svan. No, děkuji. E, všichni jsme tady demokratičtí politikové, to znamená, že ten e, nejvyšší e, test toho, co se snažíme udělat, je, když proběhnou volby a vyjádří se voliči. A e, my e, podle pravidel SGP, které jsme si zvolili, bychom měli dělat všechno stejně, bez ohledu na to, jak složitá je situace, bez ohledu na to, jak se na to dívají e, průběrní občané. Vy byste chtěli, abychom samozřejmě viděli tu sklenici jako z poloviny plnou a ne z poloviny prázdnou. Ale ten hlavní eh, test, ten se ukazuje, že eh, to není v pořádku a že neřešíme krátkodobé problémy. Že tady jsou ekonomické mm, výkony, které nejsou dostatečné. Vidíme také, jaká je situace v Portugalsku a ve Španělsku. Eh, dva premiéři v evropských zemích museli podat demisi a populisté jsou nikoli barbaři, ale poli, populisté jsou za, za branami. A e, jaký je tedy výsledek? Nemyslíte si, že bychom potřebovali řešit priority? Abychom nevedli, nenaváděli Titanic směrem k ledové kře? Abychom uh, situaci řešili příslušnými nástroji. Hmm. Něco už eh, bylo řečeno na začátku. Ano, potřebujeme reagovat na obavy občanů. A občany občané očekávají určité věci a ty makroekonomická, ta makroekonomická čísla musí eh, vyjadřovat opravdové zlepšení, které pocítí i občané, <clears throat> jinými slovy. Musíme eh, zajistit, aby ekonomický růst byl více inkluzivní a aby se eh, posilovala zaměstnanecká a sociální dimenze evropského semestru. Na to musíme klást důraz při řešení nerovností, protože právě úroveň příjmových eh, nerovností je věc, která mimo jiné právě vyvolává tu frustraci a ty problémy, kterým čelíme. Tedy, a řekl bych, ano, je to pravda, musíme reagovat na obavy, musíme přinášet odpovědi, které mohou uspokojit občany. A nemůžeme přinášet populistické odpovědi, protože růst je stejně jako otázky fiskální či ekonomické politiky, prostě musí být trvale udržitelné. Jinak se dostaneme do ještě hlubších problémů. Já bych tomu dodal jednu větu. Eh, Toto no je velice politická diskuse a my nechceme v komisi takto věci politizovat. To e, v situaci, kdy chceme mít oživení, potřebujeme více či méně Evropy. Potřebujeme No, já si myslím, že musíme prohloubit tu imunitu, chceme-li zajistit konvergenci. O tom budeme jistě ještě dále přemýšlet a také eh, k 60. výročí římské smlouvy máme vydat bílou knihu. Eurozóna jako taková nevytváří recesi. Je to spíše tak, že některé nástroje ještě chybí v eurozóně k tomu, aby mohla přinášet silnější ekonomické výsledky. Ano, děkuji vám. Děkuji eh, Valdisovi i Pierovi, děkujeme za eh, tuto velice zajímavou ekonomickou diskusi, sice pozdě večer, ale velmi zajímavá. A 12. Eh, ledna se sejdeme opět na další schůzi našeho výboru. Děkuji vám a přeji hezké Vánoce a hodně štěstí do nového roku.